potírání tohoto problému velkou složku cíle eh, osvobození ehm, alespoň 20 milionů lidí z chudoby. Kromě toho bychom měli také nastolit otázku rovnosti mezi muži a ženami. V tomto případě jde zejména o mladé, mladíky, spíše tedy než dívky, kdy hrozí, že vznikne celá třída nízko postavených nezaměstnaných mužů, kteří budou mít problém se později integrovat do společnosti. Tady se nám eh, rýsuje počátek nového genderového problému, který si nepochybně zaslouží řešení. Takže to je součást práce, kterou mus, které musíme pokračovat příští měsíc. Děkuji. Paní Moha. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, se chtěla připojit k poděkováním a blahopřáním směrovaným na naši zpravodajku. Já bych chtěla upozornit na tři body. Eh, na základě toho, co řekla Emily Turunen, já naprosto souhlasím s tím, že musíme vyvinout tlak na členské státy musíme tlačit na členské státy, protože vidíme, že neplní své povinnosti a nevedou mladé až k povinnému datu, tedy k dokončení povinné školní docházky. Snad můžeme pokračovat, mikrofony fungují. tedy mladí, jsou vlastně v součinnosti s členskými státy vylučováni ze školy. A celý školský systém členských států sám u sobě umožňuje mladým, aby odcházeli předčasně ze školy, tedy před ukončením povinné školní docházky. A samozřejmě existují cesty bez dosažení kvalifikace, ale před ukončením věku povinné školní docházky členské státy nechávají odcházet mladé a neplní tedy své povinnosti v oblasti vzdělávání. A bez zbytku se připojuji ke kolegyni a byla bych ještě důraznější než Emily Turunen, protože tady je skutečně nedostatek na straně, nedostatečnost na straně členských států. Druhá věc, skutečně existuje nerovnost mezi dívkami a chlapci. Musíme nutit členské státy, aby sledovali jednotlivé kategorie chlapců a dívek. Protože ve všech členských státech máme sklon chlapce rychleji z toho systému vyřazovat. Protože chlapci se prostě nesnesou jsou neklidnější ve škole, nevydrží se dlouho nudit a je to tedy nesnesitelné pro vyučující. A ti prostě vyhazují kluky. A děvčata jsou pasivnější a ve třídě jsou hodnější. A to neznamená, že by se také nedostali do velmi obtížného postavení, protože vlastně zůstávají ve škole a nic se nenaučí. A o několik let později vlastně se nevra, ne, nedostanou do systému, do, do systému, který zajistí jejich dodatečné zařazení do společnosti. Takže o tom bychom se měli velmi důrazně bavit. A třetí věc, kterou bych chtěl zdůraznit, my, nám se přibližně podařilo na evropské úrovni, eh, aby vzdělání bylo masovou záležitostí, ale jednu věc neumíme, a strategie, o kterých hovoří Thomas Mann, to ukazují, nedokázali jsme individualizovat vzdělávání. A všichni mladí mají mít k dispozici strategie individualizace uvnitř jednotlivých eh, školských vzdělávacích systémů. A to je taky věc, kterou bychom měli zdůrazňovat v, té, eh, v tom stanovisku. A poslední věc. Máme k dispozici evropské projekty, které umožňují vypracování osobních, individuálních projektů mobility, které jim vrátí sebedůvěru, protože v určité fázi vlastně mladí ztrácejí důvěru ve vlastní osobnost, ve vlastní schopnosti. A naše evropské projekty jsou skutečnými pákami, aby tito mladí nad rámec jazykových problémů skutečně opět tuto důvěru získali a rozvinuli na základě evropské mobility a evropského otevření se skutečnou schopnost se znovu zařadit do společnosti. A jako Thomas Mann, já ve svém volebním obvodě eh, pracuji s mladými bez kvalifikace, kteří žijí v obtížných eh, životních podmínkách, eh, účastní se práce v různých sociálních střediscích a potom mají možnost se zařadit do profesního života. A myslím, že tady skutečně existují prostředky, které bychom měli využívat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, drazí kolegové. Pokud se nehlásí nikdo další, tak dám znovu slovo paní Jirš, aby uzavřela tuto rozpravu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, drazí kolegové, za ten pozitivní ohlas a za podněty. Budu velice ráda, když lépe vyjádříme ještě některé jednotlivé body. Bodu tři. Eh, jsem se eh, pokosila zvýraznit tu záležitost eh, kolem členských států, protože opravdu je pro nás důležité zjistit, co se děje a zda se vůbec něco děje na úrovni členských států. Možná se pokusím to výrazněji sformulovat, protože naším úkolem, tedy úkolem Evropského parlamentu, je skutečně podívat se na ta bolestná místa a mm, Mm, klást požadavky, protože jinak se nám nepodaří dosáhnout cílů strategie 2020. Takže je dobré zjistit, zda členské státy konají. Co se týče genderového aspektu, i to je otázka, která by měla být eh, jaksi zohledněna. V bodu 6 se o tom částečně hovoří, ale myslím si, že bychom to měli svým způsobem explicitně vyjádřit. Samozřejmě z hlediska počtu obětí mělo by se to pojmenovat explicitně. Co se mě týče, Emily eh, Tomasi, ano, můžeme explicitně uvést ESF. A já vím, že i v našem okrsku je celá řada projektů, které běží velmi dobře Škoda je, že sice tyto projekty jsou dobré, ale není tady komunikace kolem těchto projektů a nepředávají se eh, tyto zkušenosti. To je možná úkol, který bychom měli my realizovat, poukázat cíleně na tyto projekty, soustředit eh, myšlenky, které jsou kvalitní a zmapovat osvědčené postupy. Já myslím, že tady vládne velká jednota ale my bychom měli tuto jednotu využít právě proto, aby v této tematice konečně nastal pozitivní obrat v rámci strategie 2020 a abychom začínali s plněním tohoto cíle. Děkuji mnohokrát. Très bien. Ano, velmi dobře. Děkuji vám, drazí kolegové. A nyní bych chtěla vyzvat kolegy aby samozřejmě eh, mohou popustit úzdu fantazie, ale ne příliš, protože ta lhůta pro pozměňovací návrhy eh, je taková, že nemáme dost času na to, abychom zvládli probrat všechny eh, pozměňovací návrhy, tudíž by bylo dobré, abyste se zaměřili jen na ty nejzásadnější. Takže lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je v polovině června, je to 8. června eh, ve 12 hodin a probereme to i s kompromisními návrhy, které již sestavila paní zpravodajka, které již byly dojednány, bude to 12. července a 13. se o tom bude hlasovat. Takže tím jsme ukončili tento pořad, tento bod pořadu jednání a přistupujeme k hlasování o mandátu, který dáme rozpočtovému výboru ohledně rozpočtu na rok 2012. Na poslední chvíli proběhla různá jednání, byla, byly předloženy ústní pozměňovací návrhy na poslední chvíli. A než přejdeme k hlasování, tak mi dovolte ještě vyjasnit pár bodů, protože s tímto seznamem jsou pořád ještě určité drobné potíže. Zelení předložili ústní pozměňovací návrh k odstavci 4, takže já to nevnímám jako příliš užitečné k té čtyřce pana Kastlera a vzhledem k tomu, že to mohu, musím Eh, předložit. Já tak chci nejprve poprosit zelené, aby vyjasnili svoji opozici vůči tomuto návrhu. Such as e, tady je by a, eh, například a hovoří se tady o té přidané hodnotě, čili k tomu návrhu pana Kastlera. Může někdo ze zelených reagovat? Yeah. Sorry, they, um... Ano. Šlo tu o to, že jsme vlastně přesunuli příklad to such as, protože ty příklady nemají do té rozpočtové linie něco eh, dávat, ale spíš umožňovat eh, různé možnosti So this mean all, oh, uh... Takže to znamená, že na našem hlasovacím seznamu ústní pozměňovací návrh se týká jenom toho EG, a nejenom toho EG, ale také means of transfer of appropriations uh, from, from existing lines such as. Yes, the, um, the, what, what the existing ten stávající pozměňovací návrh uvádí příklad určitého, určitého rozpočtového řádku, který se může použít. A náš pozměňovací e, návrh chce jasně naznačit, že to financování může být prostřednictvím používání liní rozpočtu. Dobrá, ale možná bychom tam měli nechat to slovo such as, které zní lépe než EG, i když Samozřejmě, vy jste rodilá mluvčí. Ano, jistě, můžete, můžeme to tam nechat. Dobré. Takže návrh zelených je. Dobrá, takže EG, aby se neopakovalo sačes. Dobrá. Ale pak nepotřebujeme EG. Jakožto například by means já myslím, že to povede k takovému zmatku, že snad by bylo nejlepší, kdybychom od tohoto návrhu ustoupili. Děkuji vám, takže to ponecháme tak, jak to bylo v původním pozměňovacím návrhu. A co GUE k pozměňovacímu návrhu 9, který byl stažen, protože včera, když jsme se sešli, tak jsme to zapracovali do ústního pozměňovacího návrhu k návrhu 21, eh, k na 21, takže by se to dalo stáhnout. A to tež, pokud jde o 13, stahujete to? Ano. To nebylo úplně to tež. Takže na tom trváte, pane Ory? Děkuji. A jenom chci zdůraznit, že je tady drobný problém. Měli jsme to jako ústní pozměňovací návrh Union Programs. A takže pouze pouze to migrant bychom vyškrtli, nechali bychom tam vulnerable groups. Takže například Romové a e, migranti. Seznam, který by nebyl úplně vyčerpávající, ale kdybychom otevřeli ten seznam, tak by to vedlo k nekonečným diskuzím. Proto by bylo lepší hovořit pouze o zranitelných skupinách. Rozumím vám správně, pane Ori, že chcete, abychom v první části hlasovali o Stress that the Union Program must be geared to vulnerable groups a celý ten zbytek bychom ponechali v druhé části, čili další hlasování, kde bychom doplnili also B2 migrants such as Roma. Dobrá. Ale ještě zbývá jedna věc nebo dvě, které musíme vyřešit. U patnáctky, což máme jako ústní pozměňovací návrh. Tady máme dva problémy. Jestliže kvůli 15 odpadne 16, tak pak si přeji, aby 16 byla zapracována jako doplněk k 15. V důsledku toho to bude protože jinak tady ztratíme tu koncepci těch přechodných regionů. Takže patnáctka by pak mohla být následující. New category of intermediaries regions under the cohesion fund should be accompanied by a demand for an increase Et ensuite on garde le reste. A pak tam zbytek textu ponecháme. A k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu jsem vám říkala včera, že jsme koordinovali s paní spravodajkou ohledně ESF a paní Morán dala najevo, že nepodporuje tento pozměňovací návrh, protože žádá zvýšení prostředků ESF. Eh, e v podstatě z, toho, z té původní žádosti zdvojnásobení jsme přešli pouze k navýšení a já chci dát slovo za chviličku, pokud jde o tento návrh ESF, ale pokud jde o Evropský sociální fond, to je nejlépe využívaný Evropský fond. A e, když vycházíme z diskuzí s komisařem, tak je potřeba posílit celkově tento fond. Zdá se mi, že je to bod, na kterém bylo dosaženo konsenzu takže pokud jde o mandát k rozpočtovému trialogu, tak pokud jde o posílení těch financí, tak teď dám ještě slovo vám, abyste to mohla vysvětlit. Paní předsedkyně, víte, že já, že velmi, velmi záleží na sociální politice a na veškerých projektech, které mohou pomoci ke znovu začlenění nejzranitelnějších složek populace do trhu práce. Ale ve zastávajících okolností a stávajících podmínek evropského rozpočtu nemůžeme žádat nemožné. A to zejména zdvojnásobení. Ale tam není řeč o zdvojnásobení. Prosím, nechte mě dokončit myšlenku. Nemůžeme žádat zdvojnásobení Evropského sociálního fondu pod záminkou, že v současných eh, fondech není dost zdrojů, vzhledem k tomu, že není dost eh, zdrojů pro k tomu, takovému zdvojnásobení. Momentálně, když se podíváme na to, že v podstatě 82% eh, prostředků a té celkové částky vyčleněné na ESF je využíváno a jsou v tom také velké nerovnosti. Takže já se domnívám, že musíme se mobilizovat tak, aby tento Evropský fond, Evropský sociální fond byl buď maximálně dobře využíván, když žádáme nějaká opatření, která mají dopad reálný, ale aby to nebylo, eh, eh, aby to nebylo na opatření, které nemají eh, žádný přínos pro samotné zaměstnance. Čili když to má přímý dopad na pracující, na zaměstnanost, je to úplně vyčerpáno, ty prostředky, které jsou na něj vyčleněny, no tak už tím dosáhneme výrazného zvýšení prostředku, kterými disponuje. A já neříkám, že bychom neměli eh, prostředky vůbec navyšovat. Ale domnívám se, že za stávajícího stavu evropských financí si musíme být vědomi našich limitů, toho, co je možné a proveditelné a nad co již nelze zajít. Nemůžeme žádat věci, které nejsou realistické. Děkuji, jedno upřesnění, paní předsedkyně. Paní mohla hovořit o zdvojnásobení prostředků ve fondu, já chápu její důvody, ale můj pozměňovací návod, návrh nehovoří o zdvojnásobení fondu, hovoří o navýšení, o zvýšení. Takže myslím, že na začátku toho rozpočtového vyjednávání můžeme o tom jednat a je tady dostatek strážců té rozpočtové svatyně zde v parlamentu, takže zdvojnásobení fondu to zmizelo. Tady hovoříme pouze o zvýšení prostředků ve fondu. Děkuji. Takže přejdeme k hlasování. Paní Mohá ještě. Jedno slovo k této věci. Po vyjádření Alessandra Serkase víte přesně, co tady hrozí. Je to strategický problém. Já bych si nepřála, aby navýšením ESF jsme byli, aby, aby se globalizační fond zahrnul do částek Evropského sociálního fondu a aby to byla příležitost pro nesprávnou fúzi já chci na to upozornit, protože je to věc, o které jsem často slyšela a myslím, že nikdo z nás v žádné z našich politických skupin si něco takového nepřeje. A proto chci upozornit. A já vím, Alessandro, že ti na tom stejně záleží jako mě, aby to rozlišení tady bylo i v budoucnosti a i kolegové toho budou dbát. Ano, zopakuji, paní Mohan, že Máme pozměňovací návrh, který přesně toto řeší a budeme o tom hlasovat tak, že je možné to skutečně sdělit. Máme pozměňovací návrh, který říká, že nechceme toto sloučení. A za těchto okolností snad EPP bude ochotno přistoupit k tomu navýšení Evropského sociálního fondu. A budou řešena všechna nezbytná opatření pro řádnou rozpočtovou zprávu. Pan Engel, jenom upřesnění v tomto směru. Mám dojem, že dnes odpoledne výbor, který bude připravovat stanovisko parlamentu k budoucím finančním výhledům, bude hlasovat právě o zachování v neporušené podobě ESF a globalizačního fondu takže obavy paní Elizabeth se mi nezdají zcela opodstatněné v tomto rozpočtovém kontextu. Nikdo si nepřeje, nikdo si možná přeje, ale prostě nebude to stanovisko parlamentu. A myslím, že požadavek navýšit prostředky Evropského sociálního fondu je věc zcela legitimní. Děkuji mnohokrát. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Ano, myslím, že tato ujasnění byla důležitá. Odstavec 2, poznací návrh 1, paní Harkin, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Dvojka, paní Figueiredo, pana Jerika. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je to snad eh, schváleno, ale ještě se to ověříme. Nemá snad někdo svou kartu? Všichni jsou vyzbrojeni kartami. To, tímto demokratickým právem hlasování je ukončeno. 23 pro, 21 proti. Je to skutečně schváleno. Trojka, kompromis, kompromis A. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4. Bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro? Schváleno. Po odstavci 3, pozměňovací návrh 5, ústní ústním návrh, návrhem 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 6, paní Figueredo a pana Lehjarika s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro. Kde je proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, paní Turunen, kde je pro. Kde je proti, zdržel se zamítnuto. Souhlasíte s tím, abychom hlasovali o původním odstavci 4 za těchto okolností? Ano. Takže hlasujeme o odstavci 4 v původní podobě, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pana Ryho, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Stejný postup. Můžeme hlasovat o pětce v původní podobě. Původní podoba odstavce 5. Je mi řečeno, že je to automaticky přijato v původní podobě takže se musím podívat na svá práva. Devítka, paní Figueroa, paní Leje, jak je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 6, poznávám 11, paní Turonen a paní Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Není to úplně jasné, ověříme si to elektronicky, hlasujeme o 11. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 21 proti, je to schváleno. Takže desítka odpadá. Pozměňovací návrh 12, paní Turunen a paní Schröter, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 13, paní Figueiredo a pana Jarika, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 14, stejných navrhovatelů, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Ještě si to radši ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro 26 proti, je to jasně zamítnuto. Odstavec 8, pozměňovací návrh 15. Kde pro? Kde proti? Zdržel se Schváleno s širokou většinou. Odstavec 9, pozměňovací návrh 17 pana Eryho. Ve dvou částech hlasujeme o první části bez eh, výrazu migrants a Roma. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kdo je pro doplnění migrant and Roma? Kdo je proti? Zdržel se. Uvěříme si to. Je to asi zamítnuto ale radši si to ověřím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 18 pro 24 proti. Takže tyto doplňky jsou zamítnuty. Hlasujeme o 18 pana Jovina. Kde pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměnacím návrhu 19 paní Figredo a pana Jarika, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 paní Harkin, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte na svých hlasovacích seznamech, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 22 paní Turunen, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Schváleno. 23 byla stažena. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 24. Zpravodajky, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 25 pana Jovina a paní Harkin, kde pro, proti zdržel se schváleno. Po odstavci 10, poznací 26, kde pro, kde proti zdržel se schváleno. A po odstavci 10, pozměňovací návrh 27 pana Bulána, s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 40 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Naš, naše stanovisko k mandátu pro rok bylo schváleno. A nyní se dostáváme k hlasování o stanovisku paní Girling o úpadkových řízeních v souvislosti s právem EU týkajícím se obchodních společností. Kdo je pro, promiň, prosím, odstavec 2, kompromis A, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Trojka, návrh na vypuštění Pozvací tři 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o kompromisu F, kdo je pro? Proti? Schváleno. Sedmič, odstavec 4, pozvací návrh 7 byl stažen. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12 kolegy Koferatyho s žádostí o oddělené hlasování. Hlasujeme o první části bez výrazu calls according Course Economy for them to be increased. Kdo je pro první část textu, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kdo chce navýšit druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 5. Pozměňovací na 13 byl stažen. Hlasujeme o kompromisu C. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 14, paní Plam. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní kompromis E zavádí nový text, kdo je pro. Kdo je proti, zdržel se, Schváleno. Paní Regner. V mém vlastním jménu a také za Jutta Stein a Majere Cornelissen bych chtěla stáhnout pozměňovací návrh číslo 18. Merci, cher Děkuji, milá kolegyně. Takže hlasujeme o kompromisu D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 24, 21 odpadá, jakož i pozměňovací návrh 24, 22, 23 Takže stahujeme návrh 24, protože u 24 hlasovat musíme, protože druhá část 12 nebyla odhlasována, 18 byla stažena. Takže hlasujeme o návrhu 24 paní Figueiredo. Kde pro? Mám přečíst znovu 24 zdůrazňuje nezbytnost zaručit obecný práh pro výplatu kompenzací pro pracovníky, které mají minimální hodnotu jednoho měsíce platu a posléze bude tato hodnota nahrazena v případě úpadkového řízení. Takže Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržují hlasování? Zamítnuto. 22, 22, 23, 25, 26 byly staženy. Takže hlasujeme o 27. Návrh na vypuštění textu jde pro. Jde proti. Zdržel se Zamítnuto. V odstavci 7 hlasujeme o pozměňovacím návrhu 28 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Je tomu tak? Takže musíme hlasovat o 28. v původní podobě. Kde pro Pozměňovací návrh 28 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 29 odpadá. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 30. Paní Regner a další. Je tu návrh na vypuštění textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 pro, 21 proti, dva hlasy se zdrželi, takže to není schváleno. Pozměňovací návrh 31 pana Bolána. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to o nic jasnější, ale ověříme si to u jedna třicítky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 28 pro, 14 proti, je to jasně schváleno. Takže 32, 33 odpadají. A nyní hlasujeme o návrhu 34 pana Sergia Koferatio ve dvou částech. První část bez výrazu až po non-standard contracts. Kde pro doplnění tohoto výrazu kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jasně schváleno. Odstavec 9. Pozměňovací návrh 35 pana Bulána. Ve dvou částech s jazykovou poznámkou v anglické verzi textu, kde je pro první část bez výrazu with the threshold level of compensation to be determined, kdo je pro tuto první část, kdo je proti, zdržel se schváleno. A kdo je pro tu druhou část, doplnění tohoto výrazu, proti, zdržel se schváleno rovněž. Pozměňovací návrh 36, paní Girling. S ústním pozměňovacím návrhem. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. 37 paní Regner s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 9 pozměňovací návrh 38, paní Regner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Snad je to schváleno. 39 pana Bulána. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 40 paní Regner. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 41 pana Koferatyho, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 42 paní Regner s ústním pozměňovacím návrhem a žádostí o oddělené hlasování. Je někdo proti ústním pozměňovacím návrhem? Není, takže hlasujeme ve dvou částech. První část eh, text bez výrazu additionally až po prosím zde pro první část proti, zdržel se schváleno, kdo je pro doplnění tohoto výrazu, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme si to. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 23 pro, 20 proti, jeden hlas se zdržel, je to schváleno. Dále 43, 44 návrhy byly staženy. Hlasujeme o návrhu 45 pana Bulána s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 46 pana Bulána, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 47 staženo. Hlasujeme o 48 pana Bulána, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 49 zpravodajky s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Zahaju hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro, 3 proti, 8 hlasů se zdrželo a blahopřejeme zpravodajce. Nous en avons terminé avec notre séance de vote. Et... Už jsme ukončili naše hlasování a nyní budeme hovořit o bodu 19. Bude hovořit pan eh, Adam Kasa, je zpravodajem. A bude hovořit o zprávě mobilita a začlenování osob s postižením a Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010-2020. Možná posečkáme dvě minutky, eh, než se sál uklidní.

OK. Euh, Dobře, takže pokud eh, byste byli tak laskaví, přestaňte se bavit soukromně a dáme slovo našemu zpravodaji. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, za tuto příležitost, která mi byla poskytnuta abych představil naši zprávu. Měli jsme 298 eh, pozměňovacích návrhů. I já jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů právě proto, abychom zachovali tu správnou strukturu této zprávy. Chtěli jsme zde hovořit o stejných perspektivách. Nechtěl bych poděkovat eh, všem kolegům za jejich pozměňovací návrhy. Jsem přesvědčen, že naše úvaha zohlední zájmy nás všech. Až jsem tomu rád. Většina těchto pozměňovacích návrhů chce zajistit skutečnou přidanou hodnotu v této problematice. Nejde o to, aby se oslabila síla navrženého textu. Chtěl bych znovu zopakovat, že je možné dosáhnout širokého koncensu v rámci politických skupin, co se týče opatření ve prospěch postižených osob. V každém případě to jsme konstatovali v rámci těchto pozměňovacích návrhů, kterých bylo tedy 298. V rámci těchto pozměňovacích návrhů jsem se samozřejmě nemohl s každým jednotlivým autorem setkat. Takže nakonec se mi podařilo sformulovat 21 kompromisů, které vlastně pokrývají jednu třetinu celkových pozměňovacích návrhů. Ale také tam byl Terkisový týden v, v tomto mm, mezidobí, takže to, e, to svým způsobem také vysvětluje. Máme přidružená, přidružené výbory, které budou e, které hlasovat. Dnes bude probíhat hlasování ještě třetího výboru, dva výbory už hlasovaly. A já jsem si jist, že stanoviska těchto dalších výborů podpoří naší zprávu a já samozřejmě začlením jejich stanoviska do naší zprávy. Chtěl bych zdůraznit několik bodů, které bych vám chtěl předat k úvaze. První bod. Nejedná se o bod, který by byl předmětem diskuze, je to spíše snaha vést jakousi společnou úvahu. A sice jde o to, jakým způsobem bychom v budoucnosti měli monitorovat uplatňování strategie ve prospěch osob s postižením. Také v souvislosti s umluvami OSN. V tomto ohledu byly předloženy některé pozměňovací návrhy. Zatím nemáme konkrétní představu, ale je nutné vědět, že existuje Evropské fórum eh, a to předložilo určité návrhy v této oblasti. Zatím ještě nemáme přesnou představu o struktuře, ale uvažuje o tom, že by zde byl určitý výbor, který by trvale zajišťoval monitorování této záležitosti jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Myslím si, že i tady je eh, jaksi široký konsensus, ale měli bychom eh, některé tyto aspekty ještě upřesnit. Také jsme konstatovali schodu ohledně schromažďování statistických údajů. Mnoho pozměňovacích návrhů bylo předloženo v této souvislosti s cílem vytvoření jednotné statistiky na základě jednotné koncepce a samozřejmě i z hlediska jednotné metodiky statistického šetření. Tak jako v předchozích jednání i e, zde hovoříme o budoucnosti Evropského sociálního fondu a ostatních strukturálních fondů. A v této souvislosti bych chtěl říci, že bylo sformulováno mnoho pozměňovacích návrhů na toto téma. Některé návrhy byly poněkud komplikovaně formulovány. To všechno by mělo být ještě vyjasněno, zvláště eh, z hlediska eh, mobility, eh, z hlediska mm, karet, které umožňují tuto mobilitu, parkování a tak dále. To jsou ještě konkrétní aspekty, které bych chtěl ujasnit se stínovým zpravodajem. Možná, že bychom neměli jít příliš daleko za cíl, který jsme si stanovili. Nám jde o jakousi minimální úroveň, která by se měla zajistit na úrovni členských států. A tato karta je dobrým prostředkem, který umožňuje dosáhnout tohoto cíle. Dále bych se chtěl zmínit o službách. I na toto téma bylo sformulováno mnoho eh, návrhů jak zajistit dostupnost těchto služeb na eh, vnitřním trhu. Eh, byl jsem rád, že zde byly předloženy dva pozměňovací návrhy, které hovořily o malých a středních podnicích. Malé a střední podniky představují struktury, které mm, eh, zaměstnávají nejvíce osob s postižením tyto pozměňovací návrhy jsou velice kvalitní, zvláště eh, hovoří o strategii 2020. A nyní bych se chtěl zmínit o otázce sociální odpovědnosti podniků. To je také eh, bod, který eh, by se měl zdůraznit. V rámci pozměňovacích návrhů se objevila další obtížná otázka, která vyžaduje určitý kompromis. A sice bylo konstatováno, že je nutné v rámci Evropské unie připravit evropskou zprávu, která by eh, vyřizovala otázky nebo problematiku osob s postižením, jak zajistit odbornou průpravu těchto úředníků, jakým způsobem zpřístupnit jednotlivé dokumenty, jak šířit informaci. Pak tady byla další otázka, která se týkala Mm, kontaktu nebo propojení s osobami nebo s rodiči, které se eh, starají o osobu s postižením. Věc, která mě potěšila nejvíce, spočívala v tom, že velmi mnoho pozměňovacích návrhů hovořilo o lidských právech, o tom, jak zajistit uplatňování lidských právech, práv, jakým způsobem eh, zajistit přístup občanů k těmto právům. Tato otázka není ještě v textu dostatečně zajištěna. Musíme zohlednit také ratifikaci příslušné umluvy OSN. Byla to mm, dobrovolná ratifikace, fakultativní, i to by se mělo zdůraznit v souvislosti se strategií ohledně osob s postižením. Tato strategie by měla být tedy uplatňována, jedná se o období deseti let. Pak eh, je zde otázka veřejných zakázek. I zde byly předloženy návrhy na legislativu, která by měla usnadňovat přístup osob s postižením k těmto eh, veřejným zakázkám. Pak se hovořilo o samostatnosti těchto osob. Ten seznam je v každém případě velice dlouhý. A teď bych se chtěl zaměřit na konkrétní opatření, která byla navržena kolegy. Všechny mohu podpořit. Mám dojem, že tato zpráva z vlastní iniciativy bude mít úspěch za podmínky, že budeme požadovat na komisi, aby přijala náležitá opatření. Tato zpráva bych chtěla být realistická. Nejedná se o pouze dobrou vůli, eh, chceme mít text, který by umožnil konkrétní uplatňování těchto návrhů tak, abychom eh, jaksi se neodtrhli od té hmatatelné reality. Zatím existuje několik návrhů, které mm, nejsou součástí návrhu, který podporoval například minimální mzda. Tato otázka nesouvisí s osobami s postižením, nespadá do kompetence této zprávy z vlastního podnětu, není účelem této zprávy, aby se zabývala minimální mzdou. Další. Jedná se o klasifikaci, hierarchizaci služeb ani to nepatří do této zprávy. Tady není hierarchie mezi těmito jednotlivými službami. Zpráva zdůrazňuje skutečnost, že i starší osoby mají mít možnost využívat tyto služby, tak bychom zde neměli vytvářet eh, hierarchii v rámci těchto eh, služeb. Takže to je, eh, co jednoznačně vyplývá z této zprávy. Osoby s postižením by měly být podporovány. Je to určitý druh investic do těchto osob s postižením a to s cílem eh, učinit z těchto osob samostatné osoby, daňové poplatníky, které, kteří budou fungovat ve prospěch společnosti. Ještě jednou vám děkuji za těch 298 pozměňovacích návrhů. To svědčí o tom, že kolegové se zajímají o tuto záležitost. Paní Lin a pak bude hovořit pan Falber. Thank you very much for your work. Ano, děkuji. Uh, je mi líto, že jsem nepředložila pozměňovací návrhy, ale jak víte, nebyla jsem tu v termínu, abych předložila návrhy, ale jsem stínovou zpravodajkou v této věci a návrhy volající po národních task force. Znamená to, že ten národní politický orgán už by měl být vytvořen, protože máme komisi pro rovnost ve Spojeném království a e, považoval byste to za národní task force? Má sledovat stávající legislativu? To je má otázka. Evropský výbor pro postižení, ano, v zásadě ano. Ale opět, e, Měli bychom eh, rozpracovat, jak by ten výbor měl pracovat v praxi na evropské úrovni. Mám ještě dotazy, co se týče dalších pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh 49 pana Prieta. Eh, dávky pro osoby s postižením. Tady bych uvítala vysvětlení. Nejsem proti tomu, ale nerozumím dost dobře, co to má znamenat u 239 nikdy jsem ani ALDE nebyla pro eh, tuto kompenzační legislativu. My si myslíme, že odpovědnost za kompenzace by měla být dobrovolná. A já jsem názoru, že bychom takto měli pokračovat. A jsem velmi potěšená, že zaznívají hlasy ve prospěch protidiskriminační eh, směrnice a je to mimo jiné v případě návrhu 279, to je nesmírně důležité, ale kdekoliv tedy se něco týká práv osob s postižením, tak je třeba, aby směrnice existovala, platila a některé členské státy to blokují na radě a my bychom měli zajistit, že to bude odblokováno. Potřebujeme, aby tato opatření byla skutečně prosazována aby byl přístup ke zboží a službám. Takže toto je velmi důležité a já myslím, že by to skutečně uvolnilo prostor pro postižené. A když hovoříme o osobách s postižením, můžeme, aby konzistentně v celé zprávě bylo toto používáno, abychom nehovořili o postižení, ale o osobách s postižením je třeba zajistit, že skutečně hovoříme o osobách a nikoli o jejich postižení. A je to u dvacítky, ale u dalších pozměňovacích návrhů. Je to také věc možná překladu, když se překládá z jiných jazyků, tak to potom vyjde jako postižení v angličtině a je důležité to mít na paměti a to se týká i tlumočení. U 62 tam diferencujete mírná a mnohočetná postižení. Myslím, že to je jeden z vašich, je to, je to návrh Vincenza Jovine. Otázka je, kdo bude rozlišovat drobná zdravotní postižení a mnohočetná a co je tedy závažné a co je mírnější, drobné postižení. Jde o to, jak je zajištěn vstup na trh práce. A myslím, že tady ta definice je příliš podrobná. Je třeba mít správné základní zásady, aby členské státy se mohly držet těchto zásad, ale pokud budeme zacházet příliš daleko v té definici, a u té definice si nejsme jistí, jak bude aplikována na, na národní úrovni, tak budeme mít potíže. A měli bychom kvalitně pracovat tak, jako v minulosti, právě ve věci práv osob s postižením. A myslím, že tato zpráva k tomu přispěje. Děkuji vám za vaši pomoc. Děkuji mnohokrát, pan Falber a potom pan Tomas Mann. Pan Faber nás opustil, takže pan Tomas Mann a paní Steinruch. Srdečné díky, paní předsedkyně. Adame, já bych ti chtěl srdečně poděkovat za tuto excelentní zprávu, která vedla k tomu, že se podalo tolik pozměňovacích návrhů, protože všichni jsme cítili, že osoby s postižením jsou často ještě diskriminovány v členských státech, nejsou zahrnuti do politických rozhodnutí. Takže myslím si, že tvůj, přístup byl, eh, tvůj přístup byl naprosto správný. To je přesně to, co potřebujeme. Je to zpráva z vlastního podnětu. Takže mm, Doufejme, že to nebude ta zpráva, která potom vlastně vyšumí a nebude využita, jenom se tedy představí ve Štrasburku. Myslím si, že musíme mít zásadní diskuzi zde a musíme z toho udělat důležité téma. Já si myslím, že je dobré, že si také poukázal na to, že potřebujeme jednotné statistiky. Já eh, vím, že členské státy říkají, pak musíme všechno změnit, to, co máme. Ne, my musíme zajistit srovnatelnost, porovnatelnost mezi členskými státy v rámci jaksi samostatných přístupů. Potřebujeme statistiky, které budou mít podobný charakter, tak abychom mohli z toho vyvodit určitá měřítka. Druhá připomínka. 284. E, Tento návrh je výborný. Je to propojení mezi ESF a regionálním fondem to tak opravdu, protože osoby s postižením ve venkovských oblastech mají ještě větší potíže ne v jiných oblastech. Proto toto propojení je v pořádku. Je dobré dotazovat se také komise, zda by bylo možné získat údaje, které by nám v tomto smyslu mohly pomoci. Je to opravdu velice dobré. Návrh 48, to je e, návrh, který jsem podal já a týkalo se to žen, které jsou eh, postiženy. Ty jsou dvojnásobně postižovány. Já si, postiženy. Já si myslím, že tento genderový aspekt musí být zdůrazněn. Musíme to brát vážně a nemělo by to být jenom téma na okraj. Nevím, jestli ta formulace 48 bude takto ponechána. Ty si řekl, že chceš přijmout kompromisy, takže to je samozřejmě důležité. Také souhlasím s paní Lin, když hovořila o podpoře mm, podniků, také pan Koferaty hovořil o těchto povinnostech. Musíme tady mít tento tlak. Musí to být dobrovolné, nemělo by to být povinnost. Nicméně ty podniky by měly si být vědomy této reality. Mnoho podniků zde postupuje výborně, některé podniky jsou ještě jaksi distancovány, jsou vzdáleny. Já si myslím, že do toho musíme nějakým způsobem zapojit. Eh, jde o to, aby tyto myšlenky byly eh, v, eh, v tržně sociální ekonomice přijaty. Myslím si, že to je naprosto zásadní téma, které tady máme. Navíc ta spolupráce mezi tebou a stínovými zpravodaji jistě bude fungovat tak, jak jsme na to zvyklí u tebe. A ještě na závěr Tady musí zaznít velmi eh, důležitý hlas. To nejsou eh, postižené osoby jako takové, ale jsou to osoby s postižením. Tady to rozlišení v anglické verzi musíme zajistit. Eh, další řečník. Ja, um, ehm, meine Kollegin uh, Vilja Blink ano, paní Blenkevičůte je nyní na Libe, kde se hlasuje, proto mě požádala, abych její připomínky zde předložila. Budu hovořit anglicky. Takže předložila jsem několik pozměňovacích návrhů týkajících se příležitostí pro lidi s postižením, protože stále jednou z největších bariér lidí s postižením představuje vysoká míra nezaměstnanosti, což souvisí s nedostatkem eh, připravenosti lidí s postižením na pracovní eh, trh. Často se nemohou účastnit školního eh, nebo jiného profesního vzdělávání, protože pro ně nejsou připraveny přizpůsobené studijní programy. Školy často nejsou připraveny ani, po, ani fyzicky a další je to další překážkou je možnost eh, hlasování. Členské státy by měly naprosto odbourat všechny překážky, které brání lidem s postižením vyjádřit svůj hlas ve volbách. Jenom malé procento eh, obyvatel s postižením se může účastnit voleb vzhledem k tomu, že chybí bezbariérové přístupy, které by jim to umožnily je také nezbytné povzbuzovat členské státy k tomu, aby eh, brali eh, postižení nejenom jako čistě tělesnou záležitost, ale aby také obraceli pozornost na eh, sociální, společenské aspekty postižení. A je tu ještě jeden důležitý pozměňovací návrh týkající se péče o lidi s duševním postižením, kteří jsou vystaveni velkému riziku zneužívání a násilí. Měli bychom tudíž vytvořit kontrolní mechanismy, které zajistí eh, dodržování práv a měli bychom přijmout opatření, která podpoří přesun z instituční eh, na eh, více komunitní péči o lidi s postižením. A jinak e, je tu vyjádřena naděje, že nakonec bude dosaženo schody. Madame Morin, puis Madame Schröter. Paní Morin a paní Schröter. Děkuji. Já chci poděkovat kolegovi Kosa za jeho práci. Já sama jsem zpravodajkou v téže oblasti, ale ve výboru pro ženy. A budeme tudíž pracovat ve vzájemné koordinaci, tak aby obě zprávy byly v souladu. První bod, který bych si dovolila potrhnout, je, že musíme velmi usilovně potírat jakoukoliv diskriminaci navzdory některým na, národním politikám, které eh, hovoří o integraci lidí s postižením. Ale přestože mají tyto cíle, ale v praxi je neplní, musíme obrátit pozornost na implementaci. Takže musíme přistoupit k skutečné mobilizaci legislativních kroků ve prospěch osob s postižením. Chci se připojit panu Tomasu Manovi, když žádá, aby se tento bod stal součástí rozpravy ve Štrasburku v průběhu plenárního zasedání, protože když vidím počet těch pozměňovacích návrhů a mobilizaci, kterou to vyvolalo, jak v našem výboru, tak v ženském výboru, tak to máme v podstatě celkem 350 pozměňovacích návrhů, což představuje širokou účast a je to vyjádření eh, vůle ze všech stran podílet se na podpoře integrace osob s postižením. A jistě si to zaslouží řádnou rozpravu. Další věc, kterou chci zmínit, ta se týká konkrétně žen. Pozměňovací návrh 48, který navrhl Tomás, Tomas Mann, to je velmi silná stránka naší zprávy za výbor, za ženský výbor, kde my zdůrazňujeme eh, to dvojí eh, postižení, kdy jsou ženy vystaveny, kdy mají ženy nějaké postižení a tím pádem čelí eh, dvojnásobné diskriminaci v rámci společnosti. A já chci ujistit pana Mana, že toto téma bude naprosto specificky řešeno ve zprávě na ženském výboru, o kterém se bude hlasovat ještě dnes odpoledne. Já sama jsem navrhovala, že osoby, které se mobilizují ve prospěch lidí s postižením, že by jejich eh, úsilí mělo být společensky oceněno a že svým způsobem jejich osobní angažma a osobní účast je jakousi nahrážkou úsilí celé společnosti a tudíž by bylo správné, aby jejich úsilí bylo oceněno ze strany, ze strany státu, ze strany příslušných orgánů. To bude také v té naší zprávě, o které budeme odpoledne hlasovat. Děkuji. Paní Šretr a pak pan Gutierrez. Děkuji vám. A chci vám připomenout jeden důležitý bod a pak ještě připojit pár dalších informací k tomu, co zaznělo. Předložili jsme pozměňovací návrh k genderovému aspektu. Měli bychom se zabývat tím, eh, také přihlížet tomu, co se děje v ženském výboru a pokusit se najít optimální znění. Také bych chtěla podpořit to, co řekla kolegyně Lin z hlediska diskriminace. Já si myslím, že tento text je důležitý právě proto, aby na národní úrovni se prosadila praktická opatření. Já to prožívám v praxi a uvědomuji si, jak je to důležité a myslím si, že Evropský parlament udělal dobrou vyváženou práci z hlediska směrnice proti diskriminaci. Já pocházím ze eh, země, kde se tím zabýváme. Mohu také v tomto smyslu ujistit kolegy z Francie a Velké Británie. Je to moje trvalá žádost, kterou kladu v jednání, tak abychom toto odblokovali. V mé zemi tedy se toto blokuje. A snažím se tedy po to nějakým způsobem prosadit, pokročit o malý kousek dál v souvislosti s politickými poměry, které vládnou v Německu. Ještě bych se chtěla vyjádřit k jednomu velice obtížnému bodu. A sice je to otázka definice. Já myslím, že je velice obtížné vše soustředit na jedné úrovni v rámci EU. Navíc tady je velké propojení eh, s národními systémy sociálního zabezpečení a proto je to svým způsobem sporné. Já si myslím, že je důležité jít touto cestou z hlediska toho pasu, který by fungoval na úrovni mobility. Tady by to bylo možné, to by se dalo realizovat velmi rychle a také by to eh, vedlo k vzájemnému uznávání této karty nebo eh, tohoto pasu. Ovšem je tady neustále problém s tím, že v členských státech je odlišné napojení na eh, tyto systémy. Bude možná obtížné tedy ehm, prosadit to, co je stanoveno v 833 z hlediska vzájemného uznávání protože to je text, který právě pokrývá tyto problémy eh, začleňování osob s postižením. Také je dobré, aby to odpovídalo tedy zvyklostem v jednotlivých členských státech. Samozřejmě je v praxi velmi obtížné, aby toto bylo uznáváno jinými členskými státy, ale je to jediná pragmatická cesta podle mého názoru. Potřebujeme tuto sociální podporu, která souvisí s těmito pasy. Musíme to dostat na srovnatelnou úroveň. Samozřejmě eh, já tedy budu tlačit na kartu mobility, dále nebudu teď eh, chtít, aby došlo k příliš velkému sjednocení, protože to by mohlo být kontraproduktivní z hlediska našich cílů. To jsou tedy jednotlivé body, jsme velice zvědaví na jednání ohledně kompromisu. Bylo by dobré, kdyby tato zpráva vyzněla tak trochu ostřeji z hlediska kompromisu. Samozřejmě bude také asi obsahlejší. To jsou problémy, které my známe Eh, víme, že mm, zprávy prostě mm, mají určitý počet znaků, to znamená, je tady určité omezení a máme tady tedy spoustu těchto pozměňovacích návrhů, ale my jsme už jaksi v předstihu na tom pracovali. Já myslím, že je to dobrá, důležitá zpráva, kterou tedy eh, podporuji a bude mít jistě důležité místo také z hlediska projednávání na plenárním zasedání. Monsieur Gutiérrez. Pan Gutierrez. Sí. <clears throat> Muchas gracias. Děkuji. Já bych chtěl vyzvat k docenění významu této zprávy, také co se týče samotné evropské politiky. Je to poprvé, kdy jednáme o strategii předložené komisí, která je průřezová a která se týká veškerých politik dotýkajících se osob s postižením. V průběhu uplynulých let jsme projevovali více ambicí, pokud jde o soudržnost politik směřujících k osobám s postižením. Je to premiéra. A před několika měsíci jsme také eh, zdůrazňovali dostupnost. To zdůrazňuje, že Evropa chce prosazovat právě veškeré politiky týkající se osob s postižením. Já chci poděkovat zpravodaji. Počet pozměňovacích návrhů neznamená, že by ta zpráva nebyla dobrá. Právě naopak, ukazuje to, jaké máme ambice, abychom přispěli k vytvoření této politiky. A hlavním cílem je rovnost příležitostí ze všech možných pohledů pro osoby s postižením. Vzhledem k osobám, které žádné postižení nemají, zabýváme se zaměstnaností, sportem, volným časem a je velmi důležité, abychom toto zmínili Hovořili jsme o malých a středních podnicích. A tady skutečně můžeme významně přispět, abychom začlenili tyto osoby a umožnili jim přístup k zaměstnanosti. V členských státech se liší přístupy. Jakým, jak jsou uplatňovány politiky pro osoby s postižením v malých a středních osobách, podnicích. A 80 zaměstnanosti v Evropské unii je právě dílem malých a středních podniků, takže je velmi důležité, abychom vynaložili příslušné úsilí směřující k malým a středním podnikům. Je důležité právě jednat, abychom měli aktivní politiku zaměstnanosti. Je třeba také eh, zajistit profesní začlenění osob s postižením, protože když se ptáte těchto osob, co je možné dělat na úrovni státní zprávy, tak právě začlenění je vždy na prvním místě a je třeba mnohem více zdůrazňovat aktivní politiku zaměstnanosti. Je třeba zdůrazňovat orientaci, profesní začlenění v rámci Evropské unie, aby ta politika byla úspěšná a musíme zamezit dvojímu, dvojí diskriminaci. Diskriminaci z hlediska pohlaví, tedy protože se jedná o ženu, která je navíc eh, postižená. Tedy eh, rovnost pohlaví mě zajímá, ale také diskriminace osob s postižením. Například osob, které žijí ve městě a osob, které žijí na vesnici. Je třeba tyto věci zúraznit, protože příležitosti nejsou stejné. Často na vesnici se problémy načítají dostupnost veřejných služeb, obtížná infrastruktura. I zde může dojít eh, k několikanásobné diskriminaci osob ve venkovském prostředí. Takže i tuto věc je třeba zdůrazňovat. Homologace u systému sociálního zabezpečení. Je třeba skutečně pomáhat nezávislosti. A v Evropské unii by měli všichni se snažit stejně pomoci osobám s postižením. Pokud jde o pomoc, příležitosti, tam je třeba jít ku předu. Hovoříme o konceptu čtvrtého pilíře, což je právě pomoc. Pomoci osobám, které jsou závislé. Chci vám také vysvětlit, jak to vypadá u pozice 49. Kolega nás k tomu vyzval. Je tu devatenáctka a my jsme se setkali se zástupci osob s postižením a ti nám sdělili, že pokud mají někdy členské státy rozporný postoj. Je tu profesní politika, systém pomoci. A je tu vlastně neslučitelnost s účastí na trhu práce, s integrací a s příjem, příjmem určité formy pomoci, s příjmem určitých dávek, které jsou nezbytné, aby zajistil dostatečný příjem. Takže v řadě států je tento rozporný stav a osoba s postižením si musí vybrat, aby měla dostatečný příjem. Buď může pracovat, anebo dostávat tyto speciální dávky. A tento rozpor znamená, že velmi často se dává přednost integraci do, na trh práce. A ten rozpor by neměl existovat, protože ty dávky by měly být doplňující se a parlament by měl právě prosazovat tento přístup, kdy tyto politiky, když se nedoplňují, mohou vyvolat na trhu práce určité vyloučení. Termíny v politice jsou vždy důležité a Evropská unie možná nebyla na výši, když neratifikovala umluvu OSN o osobách s postižením. A je třeba, aby všechny členské státy ratifikovaly tuto umluvu, protože, jak už jsem řekl, lhuty jsou v politice velmi důležité. Je to velmi důležité, podobně jako gramatické časy v gramatice. Je třeba rozvinout právě ochranu a státní zpráva musí zaručovat osobám, které potřebují pomoc, že se jim dostane této pomoci. A je třeba to udělat v duchu rovnosti. Děkuji. Ukončili jsme rozpravu, takže dám slovo zpravodajovi, aby se vyjádřil k rozpravě. Děkuji mnohokrát za veškerá vystoupení, která byla velmi bohatá. Pokusím se zareagovat na vše, co zde zaznělo. Nejdříve ke kompromisu. U všech vystoupení jsem navrhl určité kompromisy. Což znamená, že se pokusíme se shodnout se všemi politickými skupinami a pokusím se předložit kompromisní pozměňovací návrhy, které budou uspokojivé pro vás, pro všechny. Chtěl bych nejdříve reagovat na to, co řekla paní Lin. Anglický příklad, který jste uvedla, a myšlenka evropské platformy, evropského výboru. Jaká je naše koncepce? Vaše vystoupení bylo naprosto případné. Právě anglický případ je vzorem, protože ve Spojeném království celá řada směrnic byla spojena do jednoho jediného zákona, který dobře funguje. Jde o to, že charta základních práv nebyla podepsána s Spojeným královstvím. Takže toto je dobrý kompromis, děkuji za něj. Dostal jsem zajímavý návrh, který se týká rozlišení mezi závažnějšími formami postižení a méně závažnými formami postižení. Zpráva zdůrazňuje skutečnost, že by služby a dávky měly být eh, v praxi operativní a na trhu práce. A moje zkušenost ukazuje, že zaměstnavatele vždy mají eh, námitky a zdůrazňují některé drobnosti u různých právních norm. Takže obě tyto kategorie byly užitečné pro osoby s postižením na trhu práce. A osoby, které stárnou, trpí téměř všechny určitou formou postižení. Většinou se nejedná o závažná postižení. Neměli bychom poskytovat služby 80 milionům osob, ale jde o to, abychom poskytovali služby pro celou populaci. Obdržel jsem eh, také návrh týkající se jazykových eh, problémů, týkajících se tedy termínu osoba s postižením. Sám často čelím těmto problémům. Snažil jsem se pracovat eh, v angličtině ve shodě se stínovými zpravodaji a vždy jsem se snažil formulovat pozměňovací návrhy v angličtině, protože už návr, název samotné zprávy je milný. Jde o integraci osob s postižením a anglický název hovoří o zač- inkluzi. Inkluze, začlenění, to je spíše pojem z oblasti vzdělávání. Pan Mann hovořil o ženách a jeho vyjádření již nalezlo odpověď. Eh, výbor pro práva žen se velmi mm, dohloubky zabýval touto otázkou. A já navrhnu zapracování jejich návrhu na 100% do naší zprávy. Jejich návrhy jsou velmi kvalitní Výbor pro práva žen hovoří o ženách s postižením a o ženách, matkách dětí s postižením. Obě tyto oblasti jsou významné. Rovněž jsem proto, aby zpráva byla zařazena na plénum přednostně. To nebude záviset na nás. Často říkám, že my jsme největší menšinou v Evropské unii. Jde o 80 milionů osob. A věřím, že politické skupiny podpoří myšlenku uspořádat velkou rozpravu na plénu. A pokud jde o karty, souhlasím s řečníky. Ve svém úvodu jsem naznačil, že bych chtěl docílit rovnováhy v oblasti karet, abychom zamezili námitkám a přehnaným krokům. A myslím, že můj kompromis eh, tomu odpovídá. A závěrem, pan Prieto vystoupil také a vidíme dobře, že tuto otázku bychom měli řešit v širším kontextu. Už není možné se omezovat na soustředění se na osoby s postižením. Musíme tuto otázku pojímat šířeji. A konečně, ale nikoli v poslední řadě, řekl jsem, že nepodpořím některé pozměňovací návody, ale to neznamená, že jde o špatné pozměňovací návrhy. Znamená to spíše, že bych chtěl se vyhnout dalšímu extrému, tedy zveřejnit příliš široký seznam nereálných přání. Takže vás mohu ubezpečit, že mé kompromisní návrhy se pokusí doplnit tedy konzistentní zprávu. Příští týden zahájíme práci na přepracování jednotlivých pozměňovacích návrhů. V současnosti máme 21 kompromisních návrhů a vzhledem k tomu, že paní Lin byla nemocná, chtěl bych konzultovat s vámi, protože vaše návrhy jsou důležité pro mne. Děkuji za vaše návrhy vystoupení za měsíc. Bude zpráva hotová. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. A na tomto základě budeme hlasovat 16. června, poté co dostaneme stanoviska od eh, výboru petičního, výboru pro ženy a doufejme, že v červenci to přijde na program plenárního zasedání. Tak jak jsem na začátku uvedla, máme ještě jeden bod na programu a sice je to zpráva ohledně mandátu, který jste nám dali v souvislosti s trialogem, ohledně zprávy pana Kastlera, která se týká aktivního stárnutí v roce 2012. Bohužel náš zpravodaj nemůže, nebo zatím tedy k nám nedorazil. Takže využij zástupce. Ale předtím, než vám uvedu body, které mi připadají důležité z hlediska toho vyjednávání. Chtěla bych připomenout, že jsme měli tři trialogy na politické úrovni a dva odborné trialogy, které se také konaly. Nyní bych chtěla vyzvat zástupce rady paní Kristina Schanstein, která zastupuje maďarské předsednictví, aby nás seznámila s vyhodnocením výsledků tohoto trialogu z hlediska rady. Máte slovo. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő. Děkuji vám. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslance a poslankyně. Já vás chci informovat za předsednictví rady, že jsme splnili náš cíl, to znamená, dohodli jsme se na textu tohoto rozhodnutí prvním čtením. A chci poděkovat všem účastníkům, všem poslancům Evropského parlamentu, zejména paní předsedkyně a panu Kastlerovi. Děkuji za tuto velmi dobře odvedenou práci, díky které se nám podařilo završit naši spolupráci. A pokud jde o pozice, které byly vyjádřeny, a tak podařilo se dokončit tento text včas a můžeme tak splnit cíl, který jsme si vytyčili. To znamená, že v členských státech budou moci příslušné subjekty co nejdřív zahájit přípravy na Koreperu v březnu 18. jsme mohli, mohli schválit balíček návrhu, který byl poté mírně pozměněn a 10. května byl pak předložen radě ke schválení, a to již v rámci trilogu a parlament o tom rozhodne na svém hlasování eh, v červenci na plénu, přičemž my máme stanoveno datum 17. června, do kdy předložíme ještě další informace. Pak eh, dojde po zasedání rady hlasování. A tento proces eh, pak bude moci být implementován. Takže my doufáme, že ten kompromisní balíček se setká s vaší podporou a ještě jednou vám chceme poděkovat za velmi plodnou spolupráci. Děkuji vám. Merci. Um... Děkuji. A já chci jenom říci, že pokud jde o mandát, který se, jste nám svěřili, tak naše diskuze vycházela ze čtyř bodů. Jednak Víte, že náš eh, zpravodaj chtěl ještě doplnit určitý podtitul k Evropskému roku stárnutí. Active Aging Culture jako podtitul. Tato zmínka by měla být později v rámci jednání zmíněna jako cíl a nikoliv jako podtitul. A v souladu s tím začleněním eh, tohoto cíle bylo také řečeno, že výzva nespočívá jenom v tom, abychom prodloužili ehm, dobu, po kterou lidé pracují, ale také abychom zajistili práva stárnoucích osob na zdravotní péči a sociální služby po celou dobu života. včetně potřeb školení a ochranu před diskriminací. Druhým důležitým prvkem byl rozsah působnosti tohoto Evropského roku. A v tomto kontextu chce, jsme chtěli explicitně zmínit solidaritu a spolupráci mezi generacemi, aby tato mezigenerační spolupráce byla zapracována stejně jako e, pojmy vitalita a důstojnost pro všechny. A dalším aspektem, který e, sehrál důležitou roli, bylo přihlížet ke všem možným iniciativám, které přichází v úvahu v rámci Evropského roku stárnutí. Bylo tu několik podnětů. Za prvé, že musíme do toho zapojit všechny generace, všechny partnery, sociální partnery, malé a střední podniky, místní zastupitelství, regiony. A třetí dimenzí by mělo být zohlednění jak genderových otázek, tak právě i osob s postižením. A poslední nesnadná záležitost, to je, jako tomu často bývá, rozpočet. Podařilo se nám získat závazek, respektive uznání, že není možné, abychom měli evropský rok stárnutí, pokud nebudeme ochotni ho zafinancovat a proto jsme dosáhli toho, že v rozpočtu bude mít tento rok viditelnost, bude tam jasně stanoven a bude na ně vyčleněno 5 milionů eur. na veškeré kroky, které s ním souvisí. Tím jsme dokončili pořad jednání, ale ještě v souvislosti s touto zprávou budete žádáni, abyste eh, hlasovali, až bude text dokončen, až bude prověřen právníky, lingvisty a dalšími experty. Takže eh, můžete prosím potvrdit výsledky tohoto trilogu. zahajují hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel hlasování? Takže je to jednomyslně schváleno. Já vám děkuji, blahopřeju panu Kastlerovi. A tím jsme už opravdu dospěli ke konci našeho dopoledního programu a sejdeme se 6. června. To bude mimořádné zasedání v 19 hodin ve Štrasburku. Děkuji vám.